Ještě máme několik sdělení. Odůvodnění jeho přijetí a postoj komise. Název bude oznámen v zápise z tohoto zasedání. Tříměsíční lhůta poskytnutá parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, to znamená 21. ledna 2011. Zápis tohoto denního zasedání bude předložen parlamentu ke